Dobrý večer, vítejte na našem dnešním mimořádném zasedání. Předpokládám, že souhlasíte s dnešním návrhem pořadu jednání. Nikdo se nehlásí s připomínkou, děkuji. Máme 16 jazyků v tlumočnickém režimu a naše zasedání je jako obvykle webstreamováno. Dostali jste také zápis doporučení koordinátorů. Máte to k dispozici elektronicky. Pokud nikdo nebude mít žádnou námitku, tak budeme považovat tato oznámení za schválená. Nyní dovolte, abych je vaším jménem přivítala pana komisaře Ariase Kaněteho. Děkuji vám za to, že jste dnes, pane komisaři, dorazil. Dorazil jste v rámci strukturovaného dialogu v rámci strukturovaného dialogu si zveme pana komisaře, aby nás informoval o svých prioritách pro rok 2018. Budeme hovořit o zimním balíčku, který máme v parlamentu nyní na programu jednání a budeme mluvit o tom, jak se věci vyvíjejí, jaká jsou očekávání, pokud jde o další zasedání eh, smluvních stran COP takže vítejte, pane komisaři. Děkuji, že jste dorazil a rovnou vám předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za vaše mm, pozvání na dnešní diskuzi o klimatických a energetických prioritách do, pro příští rok. Jedná se o velice důležitý okamžik eh, při naplňování našich závazků podle pařížské dohody a provádění energetického klimatického rámce do roku 2030. Nejprve bych chtěl poděkovat vám, poslancům tohoto výboru, konkrétně zpravodaju panu Ajenovi Dankenovi a dalším stínovým zpravodajům za pokrok, kterého se podařilo dosáhnout, pokud jde o návrh o ETS. Jednalo se o velice intenzivní a obtížný proces jak v rámci parlamentu, tak na a podařilo se docílit kompromisu. Já věřím, že vyvážené vyjednávání a mandát z února vytvořil dostatečnou politickou dynamiku, který, která bude potřebná pro zajištění obecného přístupu v radě. Jsem velice rád, že trialogy tady budou moci v Brzku začít a těším se na další spolupráce s vámi, abych tak přispěl k úspěšnému završení vyjednávání o ETS. Jak víte, tak jsme nedávno schválili také návrh eh, o rozsahu ETS. Pokud jde o letectví, komise eh, navrhla, abychom omezili působnost pouze na eh, vnitroevropské lety i pro příští období, než dojde k implementaci eh, globálního tržního opatření a opatření Corsia, které bylo eh, schváleno v ICAO v loňském roce. Je naprosto zásadní, abychom vše dokončili velice rychle a já doufám, že parlament a rada dosáhnou dohody eh, ještě v roce 2017, tedy před Eh, dokončením cyklu ETS v březnu 2018. Pokud jde o legislativní priority pro rok 2017, tak jsme se dohodli, že dosáhneme rychlého pokroku, pokud jde o další návrhy, například eh, balíček týkající se čisté energetiky. Spatří sem návrhy, které se týkají energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů, struktury energetického trhu a pravidel pro energetickou unii. Chci poděkovat eh, panu Gerbrandimu a panu Lincovi, zpravodajům, za dosažený pokrok, pokud jde o CF a sdílení úsilí. Abychom plně naplnili závazky podle pařížské dohody, je velice důležité, aby jednání mezi parlamentem a radou ohledně těchto návrhů začalo ještě eh, v létě tohoto roku a bylo završeno do konce letošního roku. Těším se na další spolupráci s vámi ohledně těchto důležitých návrhů a doufám, že je úspěšně eh, zakončíme. Budeme se v letošním roce soustředit na klima a na dopravu, ale ještě bych se zmínil o balíčku Čistá energetika, kterou komise předložila v loňském roce. To je důležitý palíček, který navazuje na pařížskou dohodu jsou zde čtyři důležité součásti tohoto legislativního návrhu. Energetická účinnost, energetické obnovitelné zdroje, struktura trhu a pravidla pro energetickou unii. E, náš návrh chce vytvořit rámec pro to, aby členské státy mohly plně využít potenciálu obnovitelných zdrojů a kolektivně dosáhnout podílu alespoň 27 v celkové spotřebě energie v EU do roku 2030 a to nákladově účinným způsobem, čímž bychom přispěli k politickým prioritám EU, pokud jde o to být e, vůdcem v oblasti obnovitelných zdrojů a více bychom se soustředili na e, spotřebitele při dekarbonizaci našeho hospodářství. Pokud jde o zprávu řízení, tak tento návrh na řízení je velice zásadní pro včasné dosažení cílu energetické unie, zejména cílu v oblasti obnovitelných zdrojů energetické účinnosti. Velice důležité je nastavit správný systém řízení energetické unie, aby to odpovídalo požadavkům pařížské dohody. Zde Evropská komise vítá úsilí Evropského parlamentu okamžitě začít tento návrh projednávat, protože se hraje velice důležitou roli pokud se vám podaří získat eh, podporu pro dohodnutý eh, rámec eh, integrovaných národních energetických a klimatických plánů. Tyto plány představují národní úsilí pro dosažení ambiciozních cílů energetické unie. Všechny tyto iniciativy jsou provázány také s balíčkem Čistá energie, a já doufám, že v této souvislosti mohu eh, počítat s tím, že tento balíček eh, schválíte ve vašem výboru. My uděláme maximum eh, pro to, abychom ho schválili do konce roku. A nyní dovolte, abych se zmínil o silniční dopravě, která představuje v podstatě čtvrtinu eh, emisí skleníkových plynů a proto eh, doprava s nízkými emisemi je velice důležitá pro naplnění pařížské dohody. Provádění nízkoenergetické, nízkoemisní mobility je velice důležitá. ta naše sdělení bylo schváleno v loňském eh, roce v souvislosti s balíčkem čistá energetika. Víte, že také přepracováváme směrnice obnovitelných, zdroj, obnovitelných zdrojích. a snažíme se prosadit pokročilá biopaliva. Podporujeme elektromobilitu eh, tím, že podporujeme vytváření příslušné infrastruktury. Pokud jde o strategii o kooperativních a inteligentních dopravních systémech, jde nám o to podpořit eh, interkonektivitu a větší mobilitu a tak eh, snížit emise CO2. Komise nyní představuje legislativu na období po roce 2020 s tím, že chce schválit později v roce 2017 eh, nové emisní cíle a posílit tak přechod eh, k nízko emisní ekonomice. To je zásadní, abychom posílili mobilitu s nízkými emisemi. musíme dobře načasovat eh, pobídky eh, v rámci tohoto systému. Cíle po roce 2020 budou vycházet eh, z celosvětových harmonizovaných zkušebních postupů, pokud jde o měření spotřeby a CO2. Je velice důležité, abychom nezapomínali také na užitková vozidla a komise chce navrhnout standardy pro emise CO2 v této oblasti v příštím roce. A u těchto vozidlech, o těchto vozidlech v tuto chvíli na komisi jedná, jednáme. Důležité je, abychom tedy nastavili jak systém monitorování, tak systém certifikace u těchto užitkových eh, vozidel a systém zpracovali do léta. Samozřejmě, že potřebujeme také podporu členských eh, států podle strategie z roku 2013. V ním. Eh, roce budeme posuzovat eh, pokrok oproti této strategii. Výsledná zpráva bude součástí revidované adaptační strategie a bude zohledňovat relevantní mezinárodní procesy, včetně dopadů pařížské dohody Veřejné konzultace eh, budou probíhat během celého roku 2017. Eh, kromě toho proběhnou dva semináře na začátku dubna a září a veřejná webová konzultace od září do prosince. Pokud jde o námořní dopravu, tak po schválení celosvětového systému shromažďování údajů o spotřebě paliva v lodní dopravě Mezinárodní námořní organizací v loňském roce komise připravuje přepracované znění nařízení o monitorování eh, a verifikaci emisí z námořní dopravy abychom byli v souladu s tím nově navrhovaným systémem. Nicméně vidíme, že systém IMO má určité nedostatky, zejména pokud jde o transparentnost a ověřování údajů, což jsou klíčové prvky nařízení EU. Takže pokud to bude potřeba, Evropská unie předloží legislativní návrh, který by pozměnil nařízení MRV, a to v první polovině roku 2018. To bude probíhat paralelně s diskuzemi v rámci IMO o strategii, jak snížit emise v mezinárodní lodní dopravě. Chceme, aby byly nastaveny ambiciozní cíle, které jsou v souladu s cílem eh, udržet emise pod, eh, a nárůst teploty pod dvěma stupni Celsia. A tím se dostávám k mezinárodní klimatické politice. Letošní rok je velice důležitý v celosvětových klimatických jednáních, protože v tuto chvíli se provádí implementace podrobných pravidel podle pařížské eh, dohody a očekává se jejich schválení na COP24 v roce 2018. Kromě toho eh, konference COP v roce 2018 eh, bude posuzovat dosažený pokrok, pokud je o dlouhodobé cíle pařížské dohody. Paralelně s klimatickými jednáními bude potřeba zvýšit úsilí, pokud jde o posílení implementace národních eh, cílů a závazků společně s partnerskými zeměmi. Proto budeme posilovat klimatickou diplomaci a také finanční podporu nejzranitelnějším zemím a budeme pokračovat v politickém dialogu s zeměmi G20, eh, které společně odpovídají za 80 globálních emisí. Na radě v březnu eh, komise podpořila eh, toto úsilí eh, formálně ve schválených závěrech. Je potřeba, abychom zintenzivnili úsilí a abychom naplnili pařížskou dohodu a dosáhli tak reálné transformace v nízkouhlíkovou ekonomiku. Situace je teď tedy eh, velice obtížná, jak v EU, tak eh, za našimi hranicemi a proto je velice důležité, abychom pokračovali s implementací pařížské dohody a abychom spolupracovali s průmyslem, městy a dalšími zainteresovanými subjekty na klimatickém akční agendě, eh, která přinese nové investice, ale také pracovní místa a růst. Tak jak vidíte, při připravujeme pro příští rok celou řadu různých iniciativ a návrhů a já věřím, že náš politický dialog bude pokračovat v eh, příštím eh, roce a že budeme dostatek eh, energie a času na implementaci závazku podle pařížské dohody. Děkuji, pane komisaři, a teď předám slovo kolegům, kteří mohou položit své dotazy. Začneme prvním kolem, to budou koordinátoři. budete odpovídat na všechny položené otázky. Nejprve pan Líze za EPP. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji pane komisaři za vaše vystoupení, taky za vaši angažovanost. Rád bych tady pohovořil o otázce ETS. Rada podala velmi zajímavý návrh a já si myslím, že jak parlament, tak i rada jdou dobrým směrem pro nás. Pro EPP je velmi důležité, aby se otázkou takzvaného carbon leakage o ty doplňující certifikáty které by byly poskytovány podnikům bezplatně, pokud budou eh, velmi moderní, tak musíme říci, že je zde určitá mezera. My chceme 5%, rada 2% a my bychom rádi navrhli, aby pozměňovací návrhy, které parlament eh, podá, aby byly přijaty. Především tedy pokud jde o letectví. Tady je parlament poměrně ambiciozní a doufám, že díky dobré vůli se nám to všechno podaří eh, přijmout a schválit. A eh, možná tady bychom se mohli vyhnout tomu takzvanému carbon leakage. Byl bych rád, eh, abyste se podíval na tento problém s vašimi službami, protože neměli bychom rádi tu starou hru, kdy se ministři dopravy sejdou a argumentují proti ministrům životního prostředí. Potřebujeme podporu a odpovídající rovnováhu. Druhá úvaha, velmi stručně. Parlament i rada eh, navrhovali vyšší úroveň ambicí. To znamená zlikvidování certifikátu, ale z mého pohledu bohužel je zde taková tendence snižovat eh, tyto ambice, pokud jde o sdílení úsilí. A proto prosím pana komisaře, aby komise navrhla rovnováhu, protože ten takzvaný effort sharing už je méně ambiciozní než obchodování s emisemi. A já si myslím, že bychom to neměli oslabovat. Děkuji. Děkuji, pane Líze. Dalším řečníkem nebo řečnicí je paní Dali za SD. Děkuji, pane komisaři že jste přišel na tuto vyměnu názorů a za socialisté demokraty musím říct, že je velmi důležité, že začínáme jednat i pokud o pařížskou dohodu a to tež platí i pro ETS. A bylo to dobré a pozitivní vidět, že rada také byla ambicioznější v určitých otázkách. Ale já bych se teď ráda podívala dopředu a zaměřila se na balíček čisté energie pro všechny Evropany, který jste zmínil. A ráda bych se zaměřila především na obnovitelné zdroje energie. Když hovoříme o tom cíli alespoň 27 který předložila Evropská komise, tak hovoříme o celoevropském cíli a mě by zajímalo, jak Evropská komise plánuje že bude tohoto cíle dosaženo, aniž by byly vytýčeny národní závazné cíle. A také by mě zajímal váš názor na to, že investoři by mohli být znevýhodněni tím, že bude obecně oslaben ten rámec pro podporu obnovitelných zdrojů, takže oni mají pocit, že ztrácejí a že bude těžší pro členské státy je podporovat. Jaké jsou vaše názory na tuto otázku a co se může udělat, aby investoři skutečně dostali tu podporu, která je požadována. A další bod se týká Irska. No, o ostrovy. Jedná se o ostrovy. Komise hovoří o tom, jakou roli musí sehrát ostrovy, především ty, které jsou na periferii, aby nebyly dále izolovány a aby nemuseli dále záviset na těžkých fosilních palivech. Takže to je moje otázka. Potom poslední otázka eh, se týká dopravy. Měli jste setkání také v Berlíně, kde jste hovořili také o strategii komise pro mobilitu s nízkými emisemi a to je velmi zajímavé vzhledem k tomu, že je to také v době, kdy lobby z, auto, z oblasti automobilového průmyslu jsou velmi silná a kde prakticky nemáme žádnou společnou evropskou linii. Můžete nám poskytnout eh, jakékoliv informace ohledně toho, jaká je pozice členských států, těch hlavních členských států, především Německa, pokud jde o dekarbonizaci silniční dopravy. Děkuji, paní Dali. A nyní paní Gerling za EKR. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Já jsem se vás také chtěla zeptat na otázku obnovitelných zdrojů. Mám k tomu velice konkrétní otázku, jelikož eh, od té doby, co vyšla tato zpráva, tak jsem se snažila o to, abych ještě více zjistila o biopalivech a pokroku v tomto směru. A ačkoliv se hodně hovoří o tom, aby, že by biopaliva měla sehrávat zásadní roli v tomto systému, tak se mi nepodařilo najít dostatek lidí, kteří by říkali, že je možné opravdu takto pokrokově vyrábět biopaliva. Tak se chci zeptat, jestli máme dokonce i pořádnou definici k těmto pokrokovým biopalivům. Myslíte si, že komise dělá dost v tomto smyslu, aby se dále rozvíjela problematika pokrokových biopaliv, krom tedy toho, že komise vytváří nové předpisy. Eh, snaží se komise o to, aby tato biopaliva existovala, aby byla vyráběna? A ještě otázka k ETS a letecké dopravě. Sledoval jsem práci komise. V holandském roce proběhlo několik návštěv, eh, například i eh, v, v organizaci ICAO. A mě zajímá otázka transparentnosti DG Klima mi tvrdilo, že ve zprávě máme zpracován tento proces ETS eh, e a že údajně by se DG Klima a ICAO měly podílet na dalším rozvíjení tohoto procesu. Bez nich totiž se nám nepodaří uspět v oblasti ETS a letecké dopravy. Potřebujeme totiž znát eh, jejich stávající eh, situaci, jak eh, se jim daří. Takže by mě zajímalo, zda tedy v této oblasti byly podniknuty další kroky a jestli jste se nějak zasadili o transparentnost na úrovni ICAO. Prosím, Alde. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za to, že jste se znovu dostavil mezi nás. První otázka z mé strany zní, chci se zeptat na dostatečnou osvětu eh, veřejnosti i politiku. Boj proti změnám klimatu je do jisté míry technickou záležitostí a komise se vede dobře, vytváří tisíce stránek a a to o tom, jestli existuje něco jako carbon leakage, unik uhlíku a další e, fenomény. A v tom se komise vede dobře, jenomže to má ještě druhou stranu mince. Existuje něco jako problém informovanosti, dostatečné osvěty mezi veřejností i mezi politiky a my v Evropě máme nadále v tomto smyslu velký problém. Když se podívám na to, jak jsme pojednali ETS v tomto parlamentu a jak bylo pojednáno ETS na půdě rady, tak musím říci, že se to stále mm, ubírá směrem k menším a menším ambicím. A já zaznamenávám politický proces v tom smyslu, že se snažíme najít výmluvy, proč něco neudělat, spíš než abychom se snažili zhostit své odpovědnosti a snažili se zasadit o tyto kroky ještě víc a intenzivněji na základě tedy provedených studií eh, eh, dopadu. My máme v Nizozemsku eh, ve středu volby a naše agentura pro životní prostředí pro, prošla všechny volební programy všech politických stran a údajně pouze tři politické strany a to křes, kře, eh, tam měli tyto eh, otázky. Křesťanští demokraté ne, sociální demokraté ne, největší eh, strana ne. Wilders, Wilders tam, tam vůbec to nemusíme ani říkat, tam je jasné, že to tam neměli. Byli to zelení, sociální liberálové a Ehm, ještě jedna strana a tím neříkám, že je to moje strana nebo ne a že to jsou nebo nejsou zelení, jenom chci říci, jak malou uh, nasazenost uh, vyho- musíme vyhodnotit i v zemi, jako je Nizozemsko, dokonce i v našich volebních programech nejsou eh, tyto otázky dostatečně zohledněny. To je tedy výsledek práce a studie Agentury pro životní prostředí. A tak se ptám, co v této věci dělá komise, krom té technické práce. Co dělá to na tom, aby jsme přesvědčili veřejnost i politiky. A pak se chci zeptat na oblast eh, mezinárodní. My jsme zaznamenali eh, vyjádření Kluda, nového ředitele eh, agentury pro životní prostředí ve Spojených státech. Eh, stále ještě nevíme, co Spojené státy v této věci vůbec plánují dělat, ale víme, že už on v tuto chvíli eh, ukazuje určité problémy do budoucna tím, že spochybňuje vůbec tyto fenomény. A tak se ptám, jakým způsobem jednáte s vedením eh, Spojených států v tuto chvíli. A ještě mě zajímá, Čína v květnu bude summit EU Čína a já předpokládám, že změna klimatu bude jedním z prioritních úkolů, které se tam budou řešit. Vy jste za plných několik let hodně pracovali se Spojenými státy, snažili jste se o spolupráce s Čínou, snažili jste se o to, aby uh, Eh, otázka mezinárodního životního prostředí byla nadále řešena na právě této vysoké úrovni. Děkuji paní Torres Martinez za GUE. Gracias. Děkuji. Já myslím, Nebudu tak benevolentní k panu komisaři. Jak velmi dobře víte, Evropská unie se zavázala, že o 80 až 95 v roce 2050 sníží emise skleníkových plynů v porovnání s 90. lety. Také se zavázala, že bude usilovat o střednědobé snižování, aby dosáhla splnění pařížské dohody. Jak chcete, pane komisaři, tyto cíle, které jsou některé právně závazné, sladit s výstavbou velkých plynových infrastruktur, které jsou navíc placeny z peněz daňových poplatníků? A které mají plánovanou délku života na více než 50 let, takže nevím, je zde ta velká klimatická stopa plynu, navíc jsou zde uniky metanu v průběhu celého cyklu. Určitě také víte, že metan má 86 krát větší potenciál než CO2, pokud jde o globální oteplování. Kroky členských států na zmírňování by neměly vycházet z přechodu z uhlíku na plyn. Musím říct, že tady jsou opravdu milionářské orgie. Pokud jde o plynovody, myslím, že se spíš staráte o zájmy vašich přátel, než o zdraví planety a lidí. Také eh, bych se zeptala na autospotřebu. Myslím si, že je to důležité dnes, protože jak víte, pane Kaněte, dnes eh, španělská vláda vaší strany EPP vetovala zákon na podporu vlastní spotřeby. A také článek 21 návrhu směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů z toho zimního balíčku obsahuje především podporu samospotřeby. Ten článek explicitně říká, že ta zařízení na samospotřebu nesmějí být nadměrně zatížena, pokud jde o poplatky. Navíc členské státy musí usnadnit tuto samospotřebu v obydlích. Jak velmi dobře víte, ve Španělsku se žádná z těchto dvou podmínek neplní. Vzhledem k současné regulaci, pokud jde o, tom, ten královský dekret o samospotřebě. Spotřebě nemůžou zde být ani sdílené instalace. Moje otázka je, jak chcete dosáhnout toho, aby vaši kolegové z PP začali plnit evropskou legislativu, hájit zájmy většiny společnosti a občanů. Omlouvám se za to, že o to pochybuji, ale stejně jako vaši kolegové, i vy Stejně jako mnozí z vašich lidí jste zapojeni do korupčních skandálů a poškozujete životní prostředí. Souvisí to také s praním špinavých peněz. Vy se sice na mě nedíváte, ale vaše jméno se objevuje v Panama Papers. Vy a vaši lidé už dlouho by neměli být v institucích, protože vy zde připravujete červené koberce pro velké nadnárodní korporace, které ničí práva lidí a životní prostředí. Paní Torres Martinez. Trošku jste šla nad rámec naší dnešní debaty. Pan Eichhout, další řečník za zelené. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za váš eh, úvod. Možná navážu na několik bodů. Jsem velmi rád, že Petr Lize si teď uvědomil, že rada potřebuje větší ambice než parlament, eh, protože v té vaší tiskové zprávě to vypadalo trošičku jinak, ale teď jste dospěl k jinému závěru, to vše je možné. Můžete mluvit později, Ivo. ale já myslím, že ETS poměrně dobře chápu, takže asi o tom něco vím. Největší problém s ETS teď pravděpodobně je, a to si myslím, že by mělo trošičku zajímat i komise, že čím dál více členských států diskutuje o národních opatřeních, protože ETS nefunguje. A když se podíváte na revizi, kterou teď provádíme, a zkombinujete trošičku stanovisko rady a parlamentu, tak pořád to ještě nebude ta reforma, která skutečně nasadí cenu uhlíku tak, aby byly stimulovány inovace. Takže čím dál více zemí zvažuje další opatření. Má otázka na vás tedy je, jak se můžeme ujistit, že po tomto kole jednání, která povedeme, nebudeme fixovat ETS na dalších 13 eh, let až do roku 2030 s tím, že si budeme vědomi toho, že cena uhlíku nebude stimulovat inovace a že bude nutno přijímat národní opatření. Některým z kolegů je jedno, zda bude Paříž implementována nebo ne, ale přesto dojde k fragmentaci té národní implementace a to trápí všechny. Takže by mě zajímalo, co si komise myslí, že s tím může udělat. A to mě přiváží, přivádí k dalšímu bodu a to je dlouhodobá agenda až do roku 2050. To je také důležité. Podle pařížské dohody by všichni měli předložit eh, cestovní mapy do roku 2050, ale čím dál důležitější je, abychom to udělali v souladu s uhlíkovým rozpočtem. Čím dál více pracujeme s fixním rozpočtem na uhlí, který je k dispozici. A když komise poskytla členským státům informace, tak bude nutno, aby členské státy věděly, do jakého rozpočtu se musí vejít, protože to bude určitě velmi klíčová debota určitě příští rok po zprávě IBCC a já doufám, že komise poskytne informace, aby členské státy mohly zasadit své dlouhodobé projekty do tohoto rozpočtu. A na závěr letectví. Já si říkám, proč komise přišla s tím eh, návrhem s otevřeným koncem. My navrhujeme přístup stop the clock, aby se prostě to uzavřelo v určitém bodě, ale komise zde navrhuje takový otevřený přístup. A proč také komise navrhuje rok 2021? Proč nenavrhujeme, že Kosia potom bude převzata ne ETS, ale aby ten přístup ETS byl vlastně uh, promítnutím toho mezinárodního programu. Takže já si myslím, že to by dávalo smysl. Zajímal by mě tedy názor komise. Děkuji. A nyní za EFDD paní Evy. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. I my jako hnutí pěti hvězd jsme vždycky vystupovali velmi kriticky k ETS. A já Navážu na to, co zde až dosud eh, bylo prezentováno z naší strany. Jsem velmi ráda, že zde slyším eh, různé jiné kritické hlasy vůči tomuto nástroji, který de facto nefunguje. Podle Evropské agentury pro životní prostředí jediné akce, které skutečně snížily emise, bez ohledu tedy na pokles produktivity, tedy na ty kroky, které souvisely s uzavřením některých eh, průmyslových závodů, souvisejí s šířením energií z obnovitelných zdrojů a s energetickou účinností. Nic takového v ETS nebo ve směrnici o ETS obsaženo není. V textu, na kterém se shodnul parlament, je znepokojivý apel, nebo jak bych to řekla, politiky pro klima a energetiku se musí podřídit hodnocení dopadu, pokud jde o tržní cenu CO2. Pořád se zde tedy hovoří o trhu s CO2. Pořád ho chceme nějakým způsobem kontrolovat, chránit. Chceme pravděpodobně obětovat cíle energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů na oltář finanční spekulace. A to je také potvrzeno tou velmi nízkou úrovní ambicí cílu, které jsou navrženy v zimním balíčku energetice. Nemyslíte si, pane komisaři, že je nutné zvrátit tuto tendenci, zvrátit tyto priority, zvýšit ty velmi nízké cíle, pokud jde o obnovitelné zdroje energie a o úspory vyplývající z energetické účinnosti, spíše než se snažit udržet na nohou model, který, jak z vlastní zkušenosti víme, že nefunguje. Nemyslíte si, že bychom měli úplně změnit ten směr? Nemáte strach, že si příliš pozdě uvědomíme, že jsme se zmýlili a že jsme uh, promeškali skvělou příležitost a když si to uvědomíme, že bude příliš pozdě. Děkuji. A jako poslední paní Dornáno. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Moje první otázka se týká dodržování cílu na snižování emisí skleníkových plynů. S přijetím smlouvy CETA liberalizace obchodu mezi evropským a americkým kontinentem mechanicky povede ke zvýšení emisí skleníkových plynů. A naši zemědělci budou postaveni do konkurence s Kanaděny, kteří mají 35% větší produkci. Také navíc eh, dojde k velkému zvýšení emisí skleníkových plynů, protože se bude zemědělská produkce přepravovat na velké vzdálenosti. Takže vy chcete snižovat o 40 emise skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s 90. lety. Mě by tedy zajímalo, po kterém z odvětví naší ekonomiky budete požadovat eh, zvláštní úsilí, aby se tím vyřešilo to, co přinese CETA. Dále se chci zeptat na lesnictví, na lesy a CO2. V roce 2016 jsme řešili otázku kontabilizace emisí ze dřeva, které je používáno jako palivo na topení. Využívání dřeva pro domácí vytápění rozhodně není hlavním zdrojem emisí CO2. Je to až po dopravě a průmyslu a vytápění eh, plynem. Kromě toho obnova stromů vede k tomu, že CO2 je tímto způsobem zachycováno, stejně jako malé částice malé částečky. Uznáváte, že dřevo je poměrně trvalým zdrojem energie, anebo chcete, aby dřevo bylo zakázáno jako palivo pro Evropany? Děkuji vám předem za vaše odpovědi, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři, to bylo velké množství otázek, tak se těšíme na odpovědi. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji všem poslancům, kteří se vyjádřili. Tak eh, předně k ETS. V diskuzi na radě mohu říci, že jak diskuze v parlamentu, tak na radě eh, byly velice obtížné. Pokud jde o dosažení dohody, jsou to obtížné problematiky a řada z vás, kteří vystoupili, jste kritizovali systém, který nefunguje ale během těchto diskuzí jsem poprvé byl svědkem toho, že rada vystupuje ambiciózně. To je, myslím, vidět. My už jsme na radě diskutovali o tom, jakým způsobem posílit rezervu tržní stability. Mluvili jsme o úhliku únicích uhlíku takže si myslím, že ta diskuze byla dobrá a že to je určitý rámec pro dosažení budoucí dohody. Jak silný bude ten systém poté, protože někteří z vás kritizovali, že není dostatečně funkční a že se spoleháme čistě na národní opatření, tak eh, já myslím, že jasné je, že ten systém musí ehm, být eh, založený na trhu. Myslím, že tady není jiná cesta. Je třeba zlepšit eh, fungování trhu s uhlíkem. Dříve byla, eh, byl rozpor mezi parlamentem a radou mnohem větší, ten se nyní eh, zmenšuje, proto je dohoda dosažitelná. Ale je tady zastropování, šli jsme od 1,74 na 2,4 snižujeme počet povolenek, pracujeme na zlepšení systému, proto nejsem tak pesimistický jako vy. A když se ohlédnu, vidím, že sice historie toho systému není příliš dobrá, ale právě proto ho neustále zlepšujeme a pracujeme na něm. A v tuto chvíli jsme provedli a provádíme, respektive plánujeme celou řadu veliké množství různých změn. Pan Líze řekl, co udělá komise ohledně sdílení úsilí. Komise chce být ambiciozní ve všech jednotlivých návrzích. Někteří mě kritizovali, že neudělám, nedělám vše, co je možné, ale já opravdu se maximálně snažím ale je potřeba dosáhnout kompromisu. Není to jednoduché a i ty trialogy budou velice obtížné protože jsou tady některé členské státy, které jejich eh, kritické poznámky nebyly vzaty v potaz eh, v obecném přístupu. Byť většina členských států je s obecným přístupem spokojena. Takže to, co nás čeká, určitě nebude jednoduché. Paní Deli položila celou řadu velice důležitých dotazů. Vy jste hovořila konkrétně o lobbystech v dopravě. Ano, zafixování cen pro CO2 eh, v dopravě to vůbec není lehký úkol. My jsme na tom už pracovali pracujeme dva a půl roku, veškeré studie a výzkumy a dopadové studie eh, se zpracovávají a chceme Eh, situaci změnit, proto budeme postupovat eh, jinak. Eh, chceme přejít na VLT, to bude velká změna a nový návrh také bude kombinovat řadu různých opatření na podporu elektromobility. A ta opatření budou úplně jiná než dříve. Ale pokud jde o ty lobbysty, tak to, co já tady slyším v oblasti uhlíkového průmyslu, je to, že eh, se zlepšuje vývoj elektromobilů. Je na občanech, aby se sami rozhodli, to znamená, že technický vývoj podpo- pokračuje a my ho musíme podpořit. Je potřeba, abychom do budoucna generovali větší poptávku, protože je potřeba opravdu zapojit pracovat jak na té poptávce, ale na druhé straně také na podpoře vybudování dobíjecí infrastruktury. Není možné počítat s rozmachem elektromobility bez dostatečné infrastrukturní sítě. Takže to souvisí s tím balíčkem čistá energie a zatím se stojíme. Je třeba také zlepšit výzkum v oblasti baterií, protože aby byla tato vozidla atraktivní, tak samozřejmě musí mít dobrou cenu a zároveň musí mít eh, výkonné baterie. Nastavíme si tedy konkrétní cíle a elektromobilita vůbec zůstane velice důležitým prvkem tohoto balíčku, pokud má být ten balíček do budoucna úspěšný. A nesmíme zapomenout eh, na to, jakým způsobem budeme vyrábět elektřinu, kterou se budou elektromobily dobíjet. To je třeba také zohlednit. Pak tady byla další otázka, která se týkala toho, co se stane s obnovitelnými zdroji, že nejsme dostatečně ambiciozní v současných návrzích a když nebudeme mít závazné cíle, jak to bude vypadat. Ale my závazné cíle máme. Pokud nějaká vláda cíle nenaplňuje, tak eh, se s ní budete soudit. Neznamená to, že nenaplní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. Zkrátka eh, se budeme s tou eh, vládou soudit u soudního dvora. Takže my s členskými státy budeme vést diskuze a v našich nedávných diskuzích a my jsme s nimi ty diskuze vedli, ale ta situace se liší stát od státu. Například sama jste hovořila správně o zvláštní situaci ostrovů. Je potřeba tam počítat s určitou flexibilitou. Ve spolupráci s jednotlivými státy věřím, že se nám podaří vyřešit současné nedostatky. Vidím tady určité možnosti jsou tady mechanismy, které nám pomohou s implementací. I parlament eh, v tom má své slovo. Ale závazné eh, cíle jsou tady proto, aby byly naplňovány. A nestačí ty cíle, potřeba také nastavit eh, dobrý systém řízení a já si myslím, že všechny tyto dílky legislativy už máme na stole v rámci toho předkládaného zimního balíčku a já věřím, že Evropský parlament eh, tyto návrhy Evropské komise letos schválí. Vy jste hovořila konkrétně o ostrovech, ano, my před prezentujeme a chystáme k prezentaci v červnu eh, iniciativu pro ostrovy. Pracujeme na tom, eh, věnujeme se tomu, jak usnadnit rozvoj těchto území, jak je lépe propojit s pevninou, jak zlepšit jejich kapacity, ale máte pravdu, že ostrovy řeší velice specifické problémy a je potřeba to takto také vnímat v, v celku energetické unie. Takže pro nás to bude jedna z priorit. Co se týče otázky paní Gerling. tak myslím si, že u biopaliv je jasné, že máme minimální procenta, ta jsou stanovena, a teď je potřeba zajistit dvě věci. Jednak se snižuje množství eh, biopaliv, která pocházejí z potravin a navyšuje se podíl těch ostatních složek. To je legislativa, která bude platit eh, až v budoucnu. V tuto chvíli veliké inovace v oblasti biopaliv eh, neprobíhají, ale počítáme s další podporou eh, biopaliv nejnovější generace. Pokud jde o současné, návr- současné definice, které používáme v našich návrzích, možná mm, je považujete za vágní, v tom případě parlament může zpřesnit. Nicméně pro tuto chvíli se držíme svého dosavadního návrhu. Také se hovořila o transparentnosti v rámci ICAO. My O tom diskutujeme v souvislosti se současnou konferencí COP. Chceme být maximálně transparentní. Komise, jak víte, je jednou ze stran klimatické konference a pařížské smlouvy, takže přímo jednáme s ostatními stranami a můžeme tedy dbát na maximální transparentnost, děláme maximum pro to, aby tomu tak bylo a aby jednání opravdu byla co nejprůhlednější, protože je jasné, že v tuto chvíli je potřeba se stanovit velice důležitá pravidla pro fungování s ICAO. Jsou tady technické prvky, které se musí doladit a jsou důležité pro integritu celého systému například pravidla po monitorování a verifikaci pro správné počítání emisí transparentním způsobem. To vše je velice důležité, protože víme, že ta transparentnost v tuto chvíli je eh, oblastí, kterou je potřeba zlepšit. Eh, alternativní biopaliva, to je další oblast, eh, které se věnujeme. Také eh, se dořešuje otázka jednotek emisí, které jsou způsobilé. To není vůbec jednoduché při tom celosvětovém započítávání. Otázka těch emisních jednotek je skutečně problematická. Už to bylo problematická při přípravě pařížské dohody. Třeba se vyhnout tomu, že někdo bude nárokovat eh, tutéž emisní jednotku dvakrát. Takže z tohoto důvodu opatření Corsia je velice důležité a přináší tu potřebnou transparentnost. Jinak chápu váš požadavek na transparentnost a větší informovanost. Komise zajistí maximální informovanost Evropského parlamentu, pokud jde o stav eh, vyjednávání. Pan Gavlande ten položil nejobtížnější otázku, nebo jednu z nejobtížnějších. My předkládáme návrhy, vyjednali jsme dohodu, začali jsme eh, rozlišovat mezi oblasti energetiky a oblasti klimatu. Vytvořili jsme k pařížské dohodě v Bonu eh, celý soupis, přehled dalších otázek, ale pokud jde o veřejné mínění obecně, když se podíváme na otázku klimatu, tak zjistíte, že evropská města tuto otázku vidí jako důležitou. A bude to součást debaty před evropskými volbami? To je důležitá otázka. My v tuto chvíli jednáme o budoucnosti Evropy a tohle je jedna z politik, kdy Evropa může pokročit dál a komise se bude určitě účastnit dalších debat i v dalších zemích a budeme hovořit o změnách klimatu. Když vidíte Bílou knihu, tak víte, že otázka boje proti změnám klimatu je jednou z prioritních akcí. My jsme se opravdu o to zasadili maximálně. V něčem se nám podařilo eh, dosáhnout lepšího pokroku, jinde menšího pokroku. Co se týče evropských voleb, tak si určitě uvědomíte, že to vždycky bylo volební téma. Záleží na tom, co jak, jaká otázka byla zrovna znesena, jestli regulace toho či oného, ale určitě se to vždycky objevovalo. V roce 2018 bude probíhat další e, kolo dialogu a do roku 2020, kde budeme muset připravit naše další rozhodnutí pro období do roku 2023, tak budeme muset určitě naše cíle a ambice dále navýšit. My se snažíme v pracovat na tom, aby se tyto otázky objevily ve volebních programech a v přehledech kandidátů. Chceme vždycky slyšet, co daný kandidát chce podniknout v dané oblasti. Teď zde máme evropské volby, ale budou ještě hovoříme tady o volbách v jednotlivých evropských zemích, ale budou ještě důležitější volby a to jsou evropské volby. A my budeme muset také se zabývat tím, jakou politiku bude mít další předseda komise nebo předsedkyně komise. Určitě se na to vždycky budeme ptát. Pane Gablandy, já se s vámi plně stotožňuji, jelikož ta osvěta opravdu není tak veliká. Když navštěvuji evropské země, tak ta debata je vždycky na národní úrovni. To říkala i paní Torres Martinez. Hovořila o národní problematice a já se vždycky musím ptát, jak ambiciozní cíle si ten jiný advok, uh, kandidát bude stanovovat. Potřebujeme akční plán pro energetiku a akční plán pro klima. Není možné, aby se národní státy sami stanovovaly desetileté výhledy, aniž by se zahájila debata ve společnosti v širším kontextu. Není možné si vytvořit akční plán na deset let. To znamená, máme zde dvě možnosti. Mo, buď na to mohou pracovat národní státy a komise bude podporovat. A to znamená, že by národní státy začaly připravovat plány na rok 2018. A pokud jde o strategii nízké úrovně uhlíku, tak by museli dělat obojí. Připravovat opatření a připravovat strategii. Ale to je moment, kdy je třeba opravdu zahájit debatu ve všech eh, členských státech Evropské unie i ve Spojeném království. To je dobrý okamžik pro zahájení takovéto debaty. Říkám tedy, ta debata se zahájí určitě v roce 2018 a bude na ní navazovat debata v rámci evropských voleb. Určitě budeme sledovat všechny volební programy s tohoto eh, parlamentu vychází celá řada informací a my se budeme určitě snažit o to, aby se tyto témata objevily v programech politických stran a budeme to řešit. A budeme to řešit i s kandidáty. A budeme je v tom podporovat. A budeme jim tvrdit, jak důležité je to téma boj proti změně klimatu. Ještě k otázce spolupráce se Spojenými státy a s Čínou. Je to velmi předčasné tvrdit, jak bude vypadat spolupráce se Spojenými státy. Víme ale určitě, že změna klimatu má své antropogenické faktory a ve, šéf EPA, Agentury pro životní prostředí, to spochybňuje, snížil rozpočet o 20%, k tomu došlo, ale nemáme ještě daný program a nemáme ještě jasno v tom, jakým směrem se bude u Spojené státy ubírat. Ale závazek prezidenta Obamy nelze schodit se, ze stolu. A e, to lze říci i o závazcích, které učinil pan Kerry. Zatím nedošlo k jmenování zvláštního vyslance pro životní prostředí. To znamená, že nemáme ještě protišek, s nímž bychom mohli jednat. My tedy jednáme s Bílým domem, ale ta, ty nominace ještě stále nezazněly. A původní vyslance byli všichni už odvoláni. To znamená, že v tuto chvíli nemáme s kým jednat a budeme muset naše kontakty prohloubit v okamžiku, kdy dojde ke jmenování příslušných osob v Bílém domě a na příslušných ministerstvech. Jakmile tady bude obsazena funkce šéfa této agentury i jeho náměstku. My jsme a budeme to diskutovat ještě dále, tento přístup již diskutovali, budeme to diskutovat v Bonu, potom bude Bonu probíhat COP23, uvidíme, co z toho vyplyne. Pamatujte na to, že Spojené státy už jednou eh, se stáhly ze závazku kyotského protokolu. Pak to trvalo zase hrozně dlouho tu situaci vyřešit, musela se provést analýza a bylo potřeba odpovídajícím způsobem jednat. Pak jste se mě ptal na Čínu, já pojedu do Číny asi za dva týdny. Chci řešit eh, celou řadu otázek, pokud jde o trh s uhlíkem a pokud jde o tuto politiku jako takovou. Chci také se připravit na summit EU Čína, kde určitě toto téma bude jedním z předních projednávaných témat mezinárodní jednání v této oblasti probíhají a není možné, aby se z těchto jednání jeden stát stáhl, protože vždycky si chce svoji roli udržet. Evropská unie se o to maximálně snaží a naše diplomacie v oblasti boje proti změnám klimatu se dále rozvíjí. Snažíme se o naplnění závazků z pařížské dohody a tak dále. Budou určitě ale další příležitosti. Paní Torres Martinez, ta ke mně nebyla příliš vlídná, ale řeknu k tomu dvě věci. Jednak, pokud jde o tu propojenost, pokud se podíváte na infrastrukturu, kterou jsme financovali, tak zjistíte, co opravdu komise podporovala. My jsme se snažili o sesek, práce na izolacích, jsou tam další propojenosti. Tyto země potom mají možnost eh, využívat systému reverse flow u plynovodu. Potom máme projekt SESEK, Bulharsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko. To jsou všechno ta propojení infrastruktury. To neznamená, že musíme vytvářet obrovskou novou infrastrukturu plynovodu a ropovodu. To není na této komisi. Potom máme Jižní koridor, Azerbajdžán, Itálie. To je další eh, plyn, eh, plynovod. A je to velice důležité pro zajištění bezpečnosti dodávek. Pak k těm dodávkám plynu obecně. Zde problém eh, spočívá v tom, že došlo k určitému problému s vyhodnocením potřeby do roku 2023. Eh, můžeme totiž eh, provést určitý odhad, ale je potom možné, že budeme mít přebytek nebo nedostatek obnovitelných zdrojů. To znamená, budeme potřebovat budeme potřebovat určitý záložní plán na eh, obnovitelné zdroje. Budeme se snažit provést eh, analýzu této infrastruktury a pak pak eh, uvidíme, zda je potřeba je dále rozšířit. V tuto chvíli provádíme to propojování zemí v Jižní Evropě, v jihovýchodní Evropě, které se sami snaží vytvořit síť plynových plynovodů a myslím si, že to je velice dobrá politika z hlediska zajištění bezpečnosti dodávek a je to i dobrý výhled pro evropská města. Pak jste mě obvinovala, já přejdu do španělštiny. Kritizovala jste mě za tu samospotřebu a já si myslím, že poprvé v historii energetické politiky v Evropské unii jsme si řekli, že normou je právo spotřebitelů vyrábět svou vlastní energii, prodávat energii, kterou produkují, skladovat svou vlastní energii a aby na to neměli neúměrné náklady. Takže to navrhl komisař, komise. A já tady navrhuji evropskou legislativu a starám se o to, aby byla plněna. A když některá vláda nebo některá země neplní, tak zahájím řízení o porušení povinnosti. To já tak dělám od chvíle, co jsem převzal svou funkci. Spustil jsem všechna potřebná řízení o porušení povinnosti, aby byla plněna energetická normativa. A neplatí to jen pro malé země. Začíná to už u velkých zemí. A každý měsíc se spouštíme další takováto řízení. Protože my, komisaři, nejsme zodpovědní, nespovídáme se politickým stranám nebo národním vládám, my máme evropskou zodpovědnost, tak to prostě je, i když to někdo nechce uznat. Pan Eichhout položil různé otázky, především pokud jde o trh s uhlíkem, že to nefunguje a že jsou zde národní opatření. Já bych byl rád, kdybychom měli evropský systém CO2, který bude fungovat a který bude propojen se světovým trhem s CO2 a proto se snažíme podporovat jiné země, které chtějí vytvořit trh s uhlíkem kde je nějaká mezinárodní iniciativa, ať už je bilaterální s Čínou, bude i velká konference o uhlíkových trzích a, a snažíme se tedy takto vyvíjet tento systém. Další ambice členských států zde jistě jsou, ale já si myslím, že máme příležitost teď v Radě a parlamentu, abychom dosáhli dohody, která podstatně zlepší to, co bylo navrženo na Radě v roce 2014 v říjnu a to, co potom navrhla komise, to pracovní uspořádání trhu pro, nebo systému obchodování s emisemi. Taky jste hovořila o uhlíkových rozpočtech. Já vám mohu říci, že pokud jde o národní plány, tak eh, víte ty návrhy, víte, jak to vypadá. Teď probíhá debata o zprávě a řízení, půjde to do parlamentu. My nemůžeme změnit, eh, jakým způsobem se bude nakládat s těmi akčními plány, ale komise se pořád drží původního návrhu. My uděláme to, že na evropské úrovni v roce 2018 musíme mít eh, strategii dekarbonizace. Velmi brzy zahájíme sociálně ekonomickou analýzu dopadu a tam zvážíme všechny možnosti, jak eh, může být tato strategie pojata ale nemůže být složena jen z různých cílů, z těch eh, mezník, ať už to vyjádříte v absolutních číslech nebo v procentech. Strategie musí analyzovat dopad, ekonomický a sociální dopad na všechna odvětví ekonomiky, jaké jsou potřebné nové schopnosti a znalosti, jakou je třeba provést průmyslovou rekonverzi, všechno to obtížná rozhodnutí. A proto, když se mě ptáte, tak vám mohu říci, že právě toto je ten největší úkol, který stojí před komisí v těchto pěti letech. Pokud se to udělá dobře, protože vytvořit dekarbonizační strategii, to je velká výzva. Protože tam musíte stanovit ty milníky, říci, jak ji chcete dosáhnout. Musíte říci, musím nahradit tento způsob dopravy jiným způsobem dopravy. Musíte prostě říci, že je to mnohem složitější než jen toto. Ale musíme všichni vědět, co bychom měli dělat. Musí zde být politická vůle. A právě proto příští dva roky budu věnovat této strategii a budu spolupracovat s parlamentem. Budeme se snažit, abychom společně přišli na to, co by se mělo udělat. Paní Torres Martinez říká, že jsme měli dosáhnout 80-90%, ale my jsme měli strategii, pokud o dekarbonizaci ještě před Paříží a teď musíme do té naší dekarbonizační strategie začlenit Paříž. Takže je to jiný přístup, musíme do toho začlenit IPCC. Nebude to 80, nebude to 90, bude to mnohem více a musí to být vyjádřeno nejen tedy v těch číslech, ale musí to analyzovat také socioekonomické dopady, což je poměrně složité. Ohledně letectví a kosia a prostě toho otevřeného přístupu nebo uzavřeného. Je to otevřeno, ale souvisí to s tím, jak bude Corsia fungovat. Komise udělá vše, co bude v jejich silách, abychom dosáhli ambiciozních výsledků v ICAO budeme eh, pracovat na veškeré té transparentnosti, monitoringu a všech těch věcech, které potřebujeme, abychom dosáhli odpovídající úrovně ambicí v ICAO, ale my jsme tedy předložili návrh v parlamentu, ten byl pozměněn, ta a dále uvidíme, jak to, jak to bude vypadat. Cílem je, abychom to všechno stihli do příštího období, takže to je věc, kde známe všechny ty niance. Myslím si, že můžeme postupovat poměrně rozumně, rychle. Nicméně bude zde probíhat tedy diskuse s parlamentem. Děkuji. Já vím, že je zde velmi velký zájem o otázky na pan, pana komisáře. Mám zde opravdu velmi dlouhý seznam. Poprosím všechny, aby se omezili pouze na jeden jediný dotaz, abychom stihli ještě vyposlechnout odpovědi pana komisaře. Začnu eh, s panem Laviou, bývalým předsedou. Děkuji, velmi dobře vím, jaké jsou problémy s časem, takže položím eh, jen krátkou otázku panu komisaři. Týká se to effort sharingu. Dobře víte, pane komisaři, že v návrhu komise výchozí data pro jednotlivé země jsou eh, závěrečné data z předcházejícího období. Takže ty země, které vynaložily větší úsilí a které se snažili dosáhnout ambicioznějších cílů, než byly stanoveny, jsou teď nejvíce znevýhodněny v tom příštím období, protože vycházejí z toho, že už vynaložili větší úsilí. Jak chce komise napravit eh, tuto komplikaci návrhu, která trošičku znevýhodňuje některé země? Děkuji, paní Grostet. Děkuji kontextu, kdy autonomní výroba energie se rozvíjí a více se využívají obnovitelné zdroje, je systém čím dál složitější pro správce energetických sítí. Nebylo by trošičku nerozumné v oblasti elektřiny oddělovat zprávu sítě a využívání infrastruktur? Question. Já se chci na něco zeptat, ale nezeptám. Už jsme tady hodinu 15 minut a zvládli jsme pět otázek a pět odpovědí. Určitě část viny padá na pana komisaře. Ty vaše odpovědi jsou hrozně dlouhé. My to známe, my to chápeme, jsme politici my sami. Vy si tím zjednodušujete život, protože máte potom méně času na otázky a odpovědi. Paní předsedkyně, vy, to, vy tomu ani nepředsedáte. Tohle je výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu. On měl přijet, aby odpověděl naše otázky a vy ho máte kontrolovat a on to nakonec převzal za vás. To není přijatelné. Měla byste se buď zlepšit v, ve schopnosti předsedat, anebo nepředsedat. Je to naprost, naprostá ztráta času. Jakmile Eh, položím otázku, tak stejně není možné eh, se k tomu dostat, protože v půl deváté skončí tlumočení. Vy byste eh, opravdu měla zlepšit svoji schopnost předsedat jednání. Odcházím, na moji otázku by stejně nevyšel čas. Paní Višněvská? Já tady mám seznam řečníků, které, který dostal sekretariát a zasílali to koordinátoři. Byl tam pan Branen, teďka přecházím k EKR, paní Višněvská. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Na posledním setkání ministrů životního prostředí Rada přijala stanovisko v oblasti reformy ETS a to stanovisko přijalo devět zemí. Mě by zajímalo, zda ten kompromis přestal platit eh, v Radě pro životní prostředí dříve než eh, v jiných eh, radách a zda má komise pořád ještě nějakou kontrolu nad věcí, anebo nemyslíte si, že toto trvání na této politice i přes odpor Evropské unie nepoškozuje Evropskou unii? Děkuji, pane Kanete. Vaše lidová strana ve Španělsku, za níž jste byl ministrem životního prostředí a zemědělství podporuje diskutabilní záležitost v našem stanovisku a to prodloužit životnost 60-leté eh, španělské elektrárny v Garoně, která je jedna z deseti nejstarších na světě. A kromě toho eh, k tomu chce přistoupit eh, a to je ještě závaznější, aniž by tato elektrárna produkovala více než 1% španělské spotřeby elektriny, Takže se chci zeptat na následující, pane Kaněte. Když tedy vezmeme v potaz, že Evropa a Španělsko mají nadprodukci, nadkapacitu, nadměrnou kapacitu a když vidíme, že jaderná energetika není flexibilní a nezapadá do obnovitelných zdrojů, eh, jste proto, stejně jako vaše strana, abychom dále se drželi jaderné energetiky? A moje druhá otázka, když vezmeme v potaz, eh, že každý třetí reaktor na světě eh, v roce 2020 bude starší 40 let, eh, což platí například pro španělské jaderné eh, reaktory. Nemyslíte si, že případ Garoňské elektrárny může být precedentem, pokud jde o prodlužování životnosti mnohdy velice nebezpečných jaderných reaktorů? Děkuji, paní Harms, prosím. Děkuji, pane komisaři podle našeho hodnocení ambiciozní cíle pro emise CO2 do roku 2025 a do roku 2030 jsou nejlepším způsobem, jak eh, podpořit eh, elektromobily. Já nevím, jak hodnotíte mm, situaci přesně vy, protože eh, sama se marně hledala přesná vyjádření, této záležitosti a proto se vás chci ještě jednou zeptat, a to explicitně, zda vy a komise předložíte návrh do roku 2025 a do roku 2030, pokud jde o konkrétní cíle, které budou plně v souladu s tím, co po nás žádá pařížská dohoda, čímž bychom ušetřili celou řadu prostředků, našim eh, spotřebitelům. A také se chci zeptat, eh, zda mi dnes můžete slíbit eh, ohledně těch zkušebních cyklů, že ty budou splňovat měření emisí v reálném cyklu. A poslední otázka, bude komise usilovat o povinné standardy pro užitková vozidla 2? Děkuji, paní Kabeson. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla nejprve zmínit eh, o tom, že nejsem eh, spokojena s tím, jak se vede diskuze v našem eh, výboru, že nemáme možnost jako poslanci řádně vystoupit. Přesto mám několik otázek, které projdu co možná nejrychleji. Takže Chci říct, že mám pochyby, pokud jde o dodržování nebo nedodržování pařížské dohody Eh, se 60% eh, energetickými zdroji a 25% eh, obnovitelných zdrojů, pokud jde o oblast dopravy, protože tady vlastně nedošlo k navýšení cíle pro vzhledem tomu, že se snažíme zařadit větší množství elektromobilů takže myslím, že cíl stanovení, stanovený komisí je nedostatečně nízký, nijak nezohledňuje opatření flexibility, která se zavádějí. Takže to, co už řekla paní Dali, jakým způsobem si představujete naplnění cílů, které v tuto chvíli nejsou závazné? Myslíte, že budou členské státy eh, naplňovat a k otázce je to vlastně poprvé, kdy se mm, objevuje tento koncept eh, díky eh, socialistickým návrhům. Je to možnost, jak řešit energetickou chudobu. Ale já si myslím, že bychom měli být, paní Keněte, v této oblasti ambicioznější. Vy jste zatím nepodpořili dostatečně členské státy v této oblasti. Opět bychom měli nastavit eh, závazná opatření, neboť se jedná o opatření, napomáhající řešení problému energetické eh, chudoby. Žádáme větší transparentnost této oblasti, protože v současné době, kdy eh, občané nemají možnost eh, volně se tato zařízení pořizovat a prodávat energii, nemohou ovlivňovat dostatečně fakturu, kterou platí za energetické zdroje. Takže to je do mě vše, děkuji. Nyní paní, paní Kabeson, i vy jste položila celou řadu otázek, nedodržela jste v řečnickou dobu a v tom je právě ten problém. Snažím se být eh, mírná, ale vzhledem k tomu, jak komplikovaná problematika, kterou projednáváme, a vzhledem tomu, že koordinátoři připravili tolik eh, řečníků a vy všichni překračujete řečnickou dobu, tak eh, není možné dodržet harmonogram. Možná příště potřebujeme pana komisaře na delší dobu. Nyní pan Belet. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom stručně nesouhlasím s kolegou, který eh, před chvilkou odešel, ani paní kolegyní po eh, mé pravici. Ty odpovědi pana komisaře byly dlouhé, ale také je to dáno tím, že jsme položili celou řadu otázek. Já jenom obecnou poznámku. Hodně se hovořilo o ambicioznosti dohody na radě a souladu této dohody s dohodou v parlamentu. Já s tím úplně nesouhlasím. Pokud je, pokud je o MCR, tak často zapomínáme na lineární eh, koeficient eh, snížení, o, který se vedla veliká bitva básy, byl si u toho se svými kolegy a najednou eh, na to snad všichni zapomněli, že se o tom tolik hovořilo. Parlament byl mnohem ambicioznější než eh, než rada nebo letectví a námořní doprava, i tam byl parlament mnohem ambicioznější, takže ten obecný dojem, který vyznívá, není zkrátka pravdivý. Moje druhá otázka už je konkrétní. Příspěvek eh, mimo mimo mikrofon. Basi, měl bys vést teď kampan v Nizozemsku a v tady, nejsme tady kvůli volební kampani. Kampaň vedete doma v Nizozemsku, ale ne tady ve Štrasburku. Takže moje druhá otázka se týká těch 5% bezplatných povolenek, které parlament zařadil do svého postoje a ten postoj byl podpořen valnou většinou v tomto parlamentu. Básy. Vím, že jsi nebyl součástí té většiny, ale ta většina se tady našla a byly tam sociální demokraté, EKR, EPP. A já se chci zeptat na těchto 5%. Rada chtěla 2%. Možná, že těch 5% opravdu nepotřebujeme, nebo je nebudeme v budoucnu potřebovat. Možná ano. Každopádně, pokud se zvýší cíl na energetickou účinnost, bude to dobře, bude to ambicioznější, ale bude to znamenat, že budeme těch 5% potřebovat. A co kdyby rada trvala na těch 2%? Co si o to myslíte, pane komisaři? Děkuji, Ivo. Nyní pan Duncan. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám to štěstí, že vystupuji jako jeden z posledních a to znamená, že eh, řada odpovědí už zazněla. Já jsem se chtěl zeptat na něco o ETS, ale to už bylo zodpovězeno. Chci se zeptat tedy na něco jiného a to je eh, dekarbonizace. Ne vždycky se ale podařilo dosáhnout všech cílů a tak mě zajímá, jak v reálném čase uh, zjistíme, že třeba jeden postup odporuje jinému postupu, jedna politika jiné politice. Chci, aby všechny postupy eh, fungovaly v souladu, aby tam právě nedocházelo k této rozporuplnosti. Děkuji. Děkuji. Pane komisaře, já myslím, že víte, že jaderné elektrárny jsou velice důležité a loni Španělsko odsouhlasilo výstavbu eh, úložiště jaderného odpadu nedaleko našich hranic. A moje otázka zní, jestli bylo rozumné takovéto rozhodnutí eh, podniknout aniž by došlo vůbec k transpozici směrnice Euratom. Aniž by došlo k jakékoliv dohodě s tou další zemí. Byly nakonec vůbec splněny všechny příslušné podmínky? To jsou otázky, které jsou pro vás velmi významné. Já jsem z toho nic nedělal, nepospíchal jsem za novináře, ale zatím se nepodařilo od vás získat odpovědi na tyto otázky. Tak vás prosím dnes večer, můžete prosím říct evropským občanům, jak se stavíte k této velice důležité uh, otázce úložiště jaderného odpadu. Pan Faria. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaře. Moje otázka navazuje na to, co říkal Gavroš Zurinos, můj kolega. Já to ještě trochu rozvinu. Chci se zeptat, pokud jde o plán úložiště jaderného odpadu Almaraz, je opravdu ostudné, že nedošlo k odpovídajícímu vyhodnocení dopadu. Nakonec nebyla dodržena ani evropská, ani národní legislativa. A jenom stručně vám k tomu řeknu, Salamanka, tam je otevřený důl uranu. A my jsme hovořili ještě o dalších zastaralých um, jaderných elektrárnách, třeba v Bukurešti. Co s tím komise podnikne? řekla. Já nebudu hovořit o volbách, my budeme mít v Portugalsku taky volby, ale chci k tomu říct toto. Já opravdu vítám váš tlak na IMO a na dodržování globální dohody. Přeji vám v tomto směru hodně úspěchů. Zatím se ale nepodařilo z těchto debat dostat žádný konkrétní reálný výstup. Děkuji, pan Balko. Děkuji. Já jsem se taky chtěl zeptat na otázku letectví, oblast letectví, ale tu vynechám. Chci navázat na jadernou energii, stejně jako kolegové. Zvláště pokud jde o ty jaderné elektrárny, které nadále fungují a jsou v provozu a nebyly zatím odstaveny, tak zde opravdu funguje dohoda Euratom a různé směrnice, které by napovídaly na to, že by mělo dojít k odstávce. A ti, kteří mají své obavy, mají tyto obavy ještě více, pokud se jedná o hraniční oblast. My musíme chránit životy osob, které žijí v příslušných oblastech v blízkosti reaktorů. Musíme brát v potaz obecně tyto hraniční, pohraniční oblasti a musíme se zamyslet nad tím, jestli vůbec prodlužovat životnost těchto elektráren a co se to myslí vlastně ti občané. Já budu hovořit eh, maďarsky. Děkuji. Co konečná cena pro konečného spotřebitele a zákazníka z naší zkušenosti plyne, že je vždycky důležité si jasně stanovit pravidla na úrovni příslušných úřadů, zvláště tehdy, pokud se jedná o docela důležitou e, část rozpočtu rodiny, kterou rodina a domácnost vynaloží na energie, do jaké míry se změní tedy koncová cena pro konečného spotřebitele? A co energetická chudoba a příslušná situace v Evropě? Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Článek 8 RLSF, kde se hovoří o metodě, jak počítat eh, odstranění. Budeme nadále používat eh, to samé. Máme to eh, spočítáno na rok 2019 a dál, ale jde mi o náklady na odstranění dřeva. Od, mezi lety 90 a 98 se velká část těchto lesů nemohla využívat kvůli následkům eh, války. Potom mm, zde byla devastována infrastruktura. A tak se ptám na další eh, zprávu lesů mezi lety 21 a 30, jak budeme řešit otázku intenzity těžby v lesích v tomto období. Pro Chorvatsko je to diskriminační. Já si myslím, že by Chorvatsko mělo dostat výjimku a chtěl bych, aby eh, mě kolegové podpořili. Chci se zeptat um, pana komisaře, zda by se přiklonil k udělení této výjimky na základě předložených argumentů. Děkuji. Děkuji ze všeho. Nejdřív se omlouvám, že jsem odpovídal tak dlouze. Já jsem se snažil odpovědět všem. Snažím se odpovědět co nejpřesněji na ty otázky. Zapomněl jsem odpovědět paní Dornano k těm lesům. Dornano. Zpráva lesu bude určitě důležitá složka naší snahy dosáhnout klimatických cílů v souvislosti s pařížskou dohodou. A budeme se snažit inteligentně přistupovat k řízení lesu v rámci rolu CF. Komise bude analyzovat pozměňovací návrhy, jakmile budou předloženy. Ale bude na parlamentu, aby rozhodnul. Komise potom eh, bude rozhodovat ve spolurozhodování. Ale záleží na vašich pozměňovacích návrzích. Bývalý předseda, eh, pan Lavia, hovořil o těch, eh, kteří dosáhli už cíle pro rok 2020. Jsou v dobré pozici, aby dosáhli i cíle pro rok 2030, ale chápu, že ta jejich výchozí pozice ve sdílení rizika je trošičku stížená. Některé země byly vnímány tím, nebo vnímali tak, že s nimi nebylo správně nakládáno spravedlivě, takže já chápu jeho pozici a v trialogu určitě najdeme nějaké řešení, protože to není nemožné. Já chápu ty jeho obavy, chápu, o čem hovoří. Pak zde zaznělo hodně otázek o funkčnosti nebo prodlužování životnosti jaderných elektráren. My jsme loni zveřejnili zprávu, dlouhodobé fungování je velkou výzvou, protože by to vyžadovalo investice 45 až 55 miliard. Komise nemá přímé kompetence, pokud je o licencování a přijímání rozhodnutí. To je na členských státech, ale takto velké investice musí být eh, oznámeny komise a my se k tomu musíme vyjádřit. Zazněla zde velmi specifická otázka. Pana Soríňa Farí na ten portugalský případ. Ty písemné otázky my jsme zodpověděli. To nebyla jedna nebo dvě otázky, bylo jich několik, ale byla to dohoda s portugalskou vládou. Já jsem viděl ty odpovědi, dostanete je. Bez mikrofonu. Já jsem odpověděl hodně portugalským poslancům? To je velmi konkrétní otázka teď. Teď probíhá dobrá diskuze mezi oběma vládami, ale celá ta věc je velmi důležitá, protože my jsme poslanci Evropského parlamentu a lidé chtějí vědět, vědět, jaký je váš názor. Já myslím, že dostanete odpovědi, já už jsem je viděl. Tak zde zazněla tedy specifická otázka na elektromobily. Je jasné, že nemůžeme jen dosáhnout ambiciozního snížení emisí tím, že si stanovíme cíle. Musíme také řešit eh, otázku elektrické mobility. Bude to celostní přístup. Ano, cíle zde budou, ty budou ambiciozní, cíle budou, ale zároveň musíme uvažovat o tom, jak budeme rozvíjet elektrickou mobilitu. Protože předložíme tedy balíček. V minulosti jsme vůbec nezohledňovali elektromobily, když jsme si vytyčovali cíle na snižování CO2 a příště už to tam tak bude. Ten návrh bude ambicioznější, celostnější, komplexnější bude předložen ještě do konce roku, stejně jako o nebo tedy na začátku příštího roku 2018 budeme mít eh, návrh, který se bude týkat eh, těžkých dopravních, eh, nebo tedy těžkých vozidel a dodávek budeme mít tedy cíle v oblasti CO2 také vytýčeny. Teď pracujeme na hodnocení dopadu. To je velmi složité, protože je zde hodně úrovní. Tam řešíme takové otázky, jako je uhlíková stopa a tak dále. Potom zavedení nových testů. Vy se mě ptáte, zda bude testování z reálného provozu. My se ptáme všech svých expertů, jak toho dosáhnout, jak jít cestou, abychom měli testování automobilů za skutečných podmínek. To nebude v tomto návrhu, ale máme to v plánu a budeme na tom pracovat v jiných oblastech. V každém případě se tím zabýváme. Energetická chodoba. V integrovaných energetických plánech je energetická chudoba zahrnuta. Členské státy musí podávat každý rok informace o opatřeních, která v této oblasti podnikají. Komise to také zohledňuje, také při stavbě nových budov a při definování nových cílů. Teď máme observatoř pro energetickou chudobu, která začne fungovat. Máme tam různé definice a také různé přístupy v různých členských státech. Je to poměrně eh, komplexně složité mít jednotnou definici energetické chudoby na úrovni Evropské unie, ale podíváme se na nejlepší postupy, na to, co se dělá a také až budeme diskutovat o člensk- s členskými státy o akčních plánech, tak nám budou muset říci, jak se řeší energetická chudoba u nich. Velmi komplikovaná otázka, paní Grostet, nevím, jestli tady je, nevidím ji. Odešla. Tak já ji odpovím písemně, protože to bude dlouhé a byl bych kritizován za dlouhou odpověď. Pan Duncan, hledám jeho otázku. Když děláme hodnocení dopadu, tak se snažíme, aby každé opatření bylo konzistentní s ostatními. Od začátku se o to snažíme. Ten balíček eh, čisté energie je také v souladu, je konzistentní. Problém je, když pracujete na různých frontách, a eh, takže ztratíte tu konzistentnost. Proto je důležité zajistit konzistentnost mezi ETS a effort sharingem a, a letectvím a IMO a všechno, jak souvisí s energetickou účinností nebo energetickou účinností budov. Když rozhodujeme o balíčku, tak se snažíme dosáhnout jisté úrovně konzistentnosti. Je to komplexní věc, snažíme se, aby té konzistentnosti bylo dosaženo. So thank you very much, Commissioner. Děkuji, pane komisaře. Děkuji kolegům. Paní předsedkyně, omlouvám se. Já jsem chtěla poprosit pana komisaře. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poprosila o písemnou odpověď pana komisaře, protože jsem nedostala odpověď na svou otázku. Madame uh, Višněvská. Paní Višněvská, pan komisař vám bilaterálně odpoví. Ano, děkuji vám, paní Višněvská. A teď už opravdu omlouvám se, pane komisaři, já také potřebuji odpovědět na tu otázku retordillo sentidat. Pane Fario, já jsem právě ukončila zasedání, takže dostanete odpověď bilaterálně ano.